think we should start because of uh, yes. colleagues. Uh, tak začneme. Kolegyně a kolegové, všechny vás zdravím. Já si uvědomuji, že je čtvrtek dopoledne a že jste měli asi problémy s dopravou. A pokud se nepletu, tak dneska ty problémy jsou o to vyostřenější. Pokud to nevíte, tak tedy vězte, že jsou nějaké problémy s dopravou. Chtěl jsem tedy začít rychle abychom mohli projít pořadem jednání. Doufám, že jsem vás s tím nevystrašil, ale prý jsou nějaké problémy s Eurostarem a s TGV. Ne tedy, že by bylo povinností mne jako předsedy informovat vás o dopravní situaci, ale přesto jsem si říkal, že tak učiním. Takže kolegyně a kolegové, na pořadu jednání máme bod týkající se přechodných ustanovení soudní spolupráce v trestně právních věcech a policejní spolupráce. A týká se to optautu a zpětného optinu Spojeného království. Bude to prezentovat eh, komise a italské předsednictví a budou hovořit o tom, jak to vypadá s eh, vyjednáváním se Spojeným královstvím. Pokud tuto problematiku obšírně neznáte, tak podle protokolu 36.4 ke smlouvám Evropské unie se, Evropská, se eh, Spojené království rozhodlo neúčastnit policejních a trestně právních eh, opatření justičních, eh, které byly přijaty před 1. prosincem 2009 a jako výsledek tohoto nelizabonské AKY třetího pilíře přestane aplikovat se ve Spojeném království od 1. prosince 2014. 24. července 2013 se Spojené království rozhodlo znovu připojit ke 35 nástrojům a podle smlouvy ráda následně, rada následně na žádost eh, Spojeného království eh, musí rozhodnout jednohlasně v šengenských oblastech a komise se musí zabývat těmito oblastmi, které se netýkají Schengenu. Dochází tedy k vyjednávání mezi eh, Spojeným královstvím a Evropskou komisí a radou a to od minulého března. 26. září 2014 Evropská komise přijala dvě rozhodnutí rady. První se týká určitých přechodných ujednání a druhé se týká finančních dopadů britského optautu. Probíhají tedy v radě vyjednávání o těchto dvou nástrojích, o kterých se budeme muset rozhodnout kvalifikovanou většinou před 1. prosincem 2014, aby nevznikly nějaké legální a praktické mezery a následně rada musí přijmout jednohlasně třetí rozhodnutí Spojeného království, znovu se připojit k některým šengenským opatřením. Evropská komise a Spojené království a rada se musí dohodnout velmi brzy a parlament se musí k tomuto důležitému tématu pochopitelně vyjádřit. Evropská komise a předsednictví vás budou informovat o stavu vyjednávání se Spojeným královstvím. Takže nejprve dám slovo panu Slítovi z Evropské komise. Máte slovo. A po vás pochopitelně poprosím pana Kolomba, aby vystoupil za italské předsednictví. A potom poprosím kolegyně a kolegy, kteří chtějí vystoupit, aby tak učinili. Takže nejprve pan Slít z Evropské komise, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji za možnost poskytnout aktuální informace vašemu výboru o stavu těchto vyjednávání. Evropská komise slíbila, že parlament bude pravidelně informovat, tak tak činí. Myslím, že jste velmi dobře, pane předsedo, zhrnul právní situaci, ve které se nacházíme já bych se jenom pokusil některé prvky dále rozvést a podrobněji popsat, jak to vypadá z pohledu Evropské komise. Možná si, vážení členové výboru, vzpomenete z posledních informací z července, že v podstatě se jednalo o dvě věci. Za prvé, konec přechodného období pro bývalé nástroje třetího pilíře, které platí pro všechny členské státy a následně jsme řešili otázku Spojeného království neúčastnit se a potom se znova účastnit opatření podle článku 36. Takže nejprve pár slov k tomu prvnímu bodu. Evropská komise se zabývala tím, jestli určité akty v této oblasti je možné zrušit jako zastaralé. Ve sdělení, které bylo nazváno Refit z minulého června, jsme právě si tímto zabývali a nyní se situace trochu posunula. Pro nás je důležité, aby všem bylo jasné, jak to vypadá v této oblasti evropského AKI. Budeme tedy předkládat návrhy a budeme se těšit na spolupráci s Evropským parlamentem, s tím, že dané rozhodnutí se bude přijímat v rámci spolurozhodování a budou zrušeny určité akty. Jsou to právě nástroje týkající se bývalého třetího pilíře. Nyní, co se týče britského optautu, tak jak jste říkal, pane předsedo, v loňském roce Spojené království využilo svého práva a neúčastnilo se 35 opatření. A potom se rozhodlo, že se jich znova účastnit bude. A možná si také vzpomínáte, že podle smlouvy Evropská komise musí vyhodnotit nešengenské akty s tím, že Rada je zodpovědná za šengenské aspekty. Parametry celého tohoto postupu jsou jasně stanoveny smlouvou. My jsme parlamentu v červnu sdělili a výboru sdělili v červenci, že Evropská komise a Spojené království se dohodly na technické analýze, na výsledku technické analýzy v nešengenské oblasti se Spojeným královstvím. A zase, abych to trochu rozvedl. Základní parametry máme tedy ve smlouvě. A nyní šlo o to, jestli by bylo potřeba přidat určité akty na ten seznam Spojeného království, aby to vše bylo právně koherentní, anebo jestli se objeví operační problémy vyplývající z účasti Spojeného království v některých nástrojích, ale nikoli v jiných. Od té chvíle se nestalo nic, co by zvrátilo závěry Evropské komise, vyjádřené v dohodě z června. Nicméně, formální rozhodnutí může padnout až 1. prosince, jelikož to je první den, ke kterému může Spojené království oficiálně oznámit, že se chce určitých nástrojů zpětně účastnit. My jsme se chtěli dohodnout dříve, a to z toho důvodu, že jsme chtěli, aby ve všem bylo jasné a aby nevznikly operační problémy k 1. prosinci. A ze stejného důvodu se Evropská komise snažila ze všech sil na pomoci radě v jejím úsilí dosáhnout podobné dohody i u, šengenského nástroju, u šengenských nástrojů, eh, které jsme dosáhli na nešengenském poli. Rozhodnutí o šengenských nástrojích totiž vyžaduje jednohlasnost. Jak jste říkal, pane předsedo, byly předloženy návrhy pro následná a přechodná opatření, včetně závazku Spojeného království týkající se možné budoucí účasti v rozhodnutích týkajících se výměny informací. Krymských rozhodnutích takzvaných. Toto rozhodnutí musí padnout 1. prosince. A vzhledem k možné účasti Spojeného království v primských rozhodnutích Evropská komise vyhodnotila finanční dopady. Spojené království již v tuto chvíli obdrželo círka 1,5 milionu euro na implementaci primského systému, s tím, že pokud Spojené království se nebude nakonec primského rozhodnutí účastnit, tak tyto prostředky budou muset vrátit. Další závazky Spojeného království se zase týkaly eh, rámcového rozhodnutí, to bylo spíše formální. Všechny strany se dohodly na tom, že je potřeba se vyhnout nějakým operačním problémům v justiční a policejní spolupráci v trestně právních věcech. A z toho důvodu v našem návrhu je také ustanovení, jehož cílem je předejít rizikům krátkodobých operačních problémů a mezer. Tedy tyto akty budou platit pro Spojené království po určité přechodné období. My jsme navrhovali sedm dní, než komise a Evropská rada schválí konečnou účast Spojeného království. A poslední kroky budou 1. prosince, tedy Spojené království oznámí, že se chce účastnit určitých nástrojů. Rozhodnutí komise potom schválí tuto účast u nešengenských opatření a Rada u šengenských opatření. To jsou pochopitelně důležité věci pro bezpečnost občanů nejenom ve Spojeném království, ale v celé Evropské unii. A týká se to také řady citlivých právních postupů. Podle článku 36 my máme za úkol nastavit možnost pro co nejširší účast Spojeného království na evropském aky ve oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, aniž by to vedlo k praktickým problémům či narušení koherentnosti celého, celého práva v této oblasti. Evropská komise a rada se snaží ze všech sil vyřešit e, zbývající problémy, a to ještě před 1. prosincem, s předstihem. S tím ale, že 1. prosince bude na Spojeném království, aby se vyjádřilo, zdali se chce znovu účastnit těchto 35 opatření, tak abychom mohli najít eh, jednohlasnost na straně rady. Děkuji. A jak jste říkal, parlament to musí přeskoumat. V, to, v této chvíli nejenom z formálních důvodů, ale také z toho důvodu, že to bude mít dopady nejenom na straně britské, ale také na straně ostatních členských států. Nyní dostane slovo pan Kolombo za italské předsednictví a následně dostanou poslanci a poslankyně slovo ke svým případným vystoupením. Děkuji, pane předsedo. Komise tady nepředestřela úplný rámec této záležitosti, takže já bych možná teď ještě vám mohl poskytnout několik dalších eh, poznámek eh, také eh, v návaznosti na to, co už v této věci učinilo řecké předsednictví, kteří se na to snažili technicky připravit a že ta záležitost postoupila do pokročilé fáze. My jsme na tom začali dále stavět, abychom dosáhli této dohody a zajistili co největší možné zapojení Spojeného království do těchto opatření v oblasti spravedlnosti a vnitra. Už jsme měli čtyři zasedání během našeho předsednictví, další se chystá na zítřek. Diskutovalo se o tom jednak na této úrovni, také na úrovni ministru. Také se o tom diskutovalo na radě ministrů vnitra spravedlnosti. Italské předsednictví rozhodně chce usnadnit eh, dosažení dohody co nejrychleji. My si uvědomujeme, že řada členských států na tom má zájem a chce dosáhnout té politické dohody do 1. prosince, jak říkala komise. Jak jsme právě slyšeli od komise, tak všechna ta rozhodnutí lze formálně přijmout teprve toho 1. prosince, ale do té doby je potřeba to všechno připravit, aby nezůstávaly nějaké pochybnosti o tom, jak to bude právně a technicky probíhat, aby nevznikly žádné eh, mezery. Pracujeme také bilaterálně s několika státy, které vyjádřily pochybnosti prakticky všechny výhrady, které se toho týkají, už eh, zazněly a byly zodpovězeny. Jedna jediná výhrada, která ještě přetrvává, eh, doufám, že bude brzy prodiskutována, vyřešena tak, aby skutečně 1. prosince bylo možné tu dohodu uzavřít. A ta dohoda, jak už tady bylo řečeno komisí, bude muset být schválena jednomyslně také kvůli tomu, že se to týká šengenské oblasti. Členské státy eh, už eh, od samého počátku říkali, že to musí být vyjednáno jako celkový balíček. Ta dohoda musí být komplexní a musí uspokojit všechny členské státy. Děkuji vám, pane Kolambo, a teď dáme slovo členům výboru. Takže prosím se, přihlaste, pokud budete chtít vystoupit. Jako první pan Timothy Kirkhope. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Teď jsme slyšeli takové hezké zhrnutí toho, jak eh, okamžiku se teď nacházíme. Já bych byl rád, kdyby bylo možné to celé uzavřít co eh, nejdříve, a to na základě těch podrobností, které jsou obsaženy v různých protokolech, které souvisejí s těmi oblastmi, o kterých se diskutuje se, eh, v souvislosti s rodnotním eh, Spojeného království. Znovu se účastní některých těch opatření. Na tom seznamu jsou nesmírně důležité oblasti eh, pro bezpečnost eh, Evropy, nebo jsou to oblasti, které jsou důležité pro další rozvoj policejní spolupráce a práci organizací, jako je Europol. A když se podíváme dále do budoucna, tak je to samozřejmě to primské rozhodnutí. A já jsem z těch poznámek, které jsme právě slyšel, rozhodl, eh, eh slyšeli, se uvědomil, že to nemusí být eh, definitivně rozhodnuto až do roku 2015, ale myslím, že je dobře, aby to jednání probíhalo v té eh, atmosféře, v jaké to teď probíhá, aby bylo možné to úspěšně uzavřít v příštím roce. Jediná věc, kterou bych tomu chtěl dodat, a jak eh, vy víte, tak já eh, na to mám velmi pozitivní pohled. <clears throat> Jediná věc, kterou bych chtěl říct, je to, že v průběhu těch jednání, o celé řadě bodů se objevují určité okrajové eh, poznámky některých členských států, které souvisejí s budoucími reformami. Vždycky bylo velmi obtížné v rámci třetího pilíře, když se Eh, demontoval před tím rokem 2009. Takže eh, bylo evidentní, že to bude velmi obtížné, protože eh, se to týkalo celé řady rozhodnutí, které už dlouho nebyly předmětem žádného přeskoumání. A proto si myslím, že teď v rámci toho procesu řada ženských států upozorňuje na některé oblasti, které by mohly ehm, být reformovány, což určitě bude mít také dopad na práci tohoto výboru, až budeme modernizovat toto právo pro 21. století, protože něco z toho už se staralo. A já doufám, že tyto konkrétní věci, těch 35 eh, položek, eh, kterých by se Spojené království chtělo znovu účastnit, budou eh, považovány za zvláštní kategorii a tam, kde jsou určité okrajové záležitosti, které by mohly vyvstat v souvislosti s tímto, takže s těmi bude nakládáno jiným způsobem a odděleně. A ještě jednou trvám na to, že náš výbor by se potom měl toho procesu účastnit. Poté, co uzavřeme tuto nesmírně důležitou eh, záležitost, já vám děkuji za ty informace, které jsme teď obdrželi. Byl bych rád, by to mohlo eh, pro být eh, projednáno co nejdříve. Samozřejmě, že naši přátelé v Londýně to také parlamentu budou muset projednat, ale já doufám, že se to nebude příliš zdržovat a že bude možné to uzavřít. Děkuji vám. Sofie Intveld má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že můžeme si o tomto vyměňovat názory. Je to nesmírně důležité téma. A já děkuji komisi za ten přehled situace. Musím ale upozornit, že se mi moc nelíbilo, jak komise informovala parlament tím, že poslala dopis panu Velovi. Velovi Myslím, že by bylo dobře, aby komise parlament informovala na politické úrovni a ne tímto způsobem. Já si vědomuji, co je ve smlouvách, co se vyjednalo v minulosti, ale pro vaši informaci eh, chci říci, že je tady jeden členský stát, který se vyjednal výjimku z takto důležité oblasti politiky. Všichni asi, nebo já také, eh, jsme pro jednotný trh, volný pohyb, eh, ale to také znamená, že eh, se tady mohou volně pohybovat zločinci, ale to potom by mělo vést k tomu, že se budou moci volně pohybovat i všichni ti, kteří se podílejí na vynucování práva. Já souhlasím s tím, co říkal Timothy Kirkhope. Měli bychom spíše posilovat oblast vnitra spravedlnosti a ne ji demontovat. A pořád tady existuje riziko a já chápu, že komise a rada se snažili zachovat tady konsistentnost eh, v těch eh, oblastech. A teď eh, několik otázek. Pokud vím, tak rada, která teď diskutuje o té šengenské části, má ještě jednu eh, nevyřešenou výhradu, jak tomu bylo řečeno. Zajímalo mě, kdo tu výhradu má. Zájem o transparentnosti. My tady diskutujeme ovšem eh, na veřejnosti s přístupem veřejnosti, takže i ty české státy by v tom měly být otevřené a dokonce jsou soudní eh, rozhodnutí, které požadují transparentnost při jednání o těchto věcech. A mě by také zajímalo, co se dělá s tím, aby ta výhrada byla vyřešena budete podplácet, budete na ně vyvíjet nějaký tlak, eh, budete upravovat ty návrhy. Mě by zajímalo, jak to bude fungovat. Potom eh, by mě zajímalo, vzhledem k tomu, že mm, se o tom bude hlasovat také v britském parlamentu, Timothy tomu přikivuje, takže jsem to asi pochopila správně. Takže by mě zajímalo, jak eh, tam probíhá ta debata, jaké argumenty tam zaznívají na obou stranách. A potom mám otázku na komisi. Vy jste v zájmu konsistentnosti navrhli, aby na ten seznam byly eh, umístěny další tři položky. Eh, nějak to tedy funguje. Přijali to, přijala to britská vláda, A potom by mě zajímalo, eh, zajímá další věc. Eh, v eh, Evropském parlamentu všichni poslanci hlasují k všem otázkám, i například nečensk, ti, kteří nejsou z členských států eurozóny. Mě by tedy zajímalo, jak o tom bude hlasovat rada, jak přesně to bude probíhat. A potom mám ještě jednu žádost. Dostali jsme seznam těch opatření, které, eh, kterých se chce Británie znovu účastnit. A mě by tedy eh, zajímal ten eh, seznam v oblastí, ve kterých se Británie nechce připojit. Abychom měli nějaký jasný přehled o tom, kde bude spolupráce se Spojeným královstvím a kde ne. Děkuji Sofii za to, že si tak tu, tu, to rozšířila i o ten aspekt té debaty v parlamentu Británii. A to hlasování by mělo být eh, tento nebo příští týden. A v zájmu transparentnosti bych ještě chtěl požádat radu, aby eh, nám identifikovali ten stát. Možná, že byste mohli Španělsko jmenovat eh, ve vašem dalším vystoupení, abychom tady tu transparentnost mohli úspěšně zavést. Jan Albrecht Maslova. Děkuji. Já musím říct, že plně souhlasím s tím, že bez nějakého celkového přehledu se to velmi těžko posuzuje. Protože teď máme Lisabonskou smlouvu, listinu základních práv a Možná bude nezbytné eh, eh, vyvozovat určité závěry eh, na základě některých těch výjimek, které souvisejí se spoluprácí státu jako je zatýkací rozkaz nebo vyšetřovací rozkaz. Pokud tam nebude zajištěná spolupráce například u procesních práv podezřelých nebo dalších zásad, které mají zajistit právní stát a zákonnost. Jinak to prostě fungovat nebude. Já si myslím, že je potřeba mít buď úplně oddělené oblasti, anebo eh, bychom se měli dohodnout na tom, že komise bude mm, určité věci, na ně bude dohlížet a určité základní věci budou platit ve členských státech, například základní práva nebo určité procesní záruky nebudou eh, zrušeny, pokud ty státy chtějí spolupracovat. Čili si nedo představit, jak by to jinak mohlo fungovat. A očekával bych, že komise se na to podívá velmi pečlivě, aby zjistila, jaké rozpory by mohly vzniknout v případě toho, té výjimky, toho vystoupení a zase opětovného přistoupení k těm opatřením. Souvisí to například i s rozsudky eh, Evropského soudního dvora. A právně za to já si nemyslím, že by to potom bylo v souladu s eh, smlouvami že by například si bylo možné vybrat, eh, jakou část té judikatury se Británie potom vybere. Že si myslím, že je, bude potřeba například eh, podat žalobu na porušení povinností, pokud by došlo k podkopání některých základních principů, které jsou obsaženy ve smlouvách. Děkuji, Jane. Mám tady ještě jednoho řečníka, to je pan Batten. Hlásil se ještě někdo o slovo? Pan Batten. Děkuji, pane předsedo. Paní Intervelt eh, Eh, tady mluvila o volném pohybu zločinců, to tady máme, různí eh, zločinci, pedofilové, kteří mohou do Británie přijet bez jakýchkoliv překážek. Někdo další požadoval přehled eh, těch opatření, ten já už jsem vypracoval v lednu, už je to na mých stránkách, tam to velmi pečlivě analyzujeme. Měli bychom se také připomenout, o co tady jde. Především je to podstata těch právních nástrojů institucí, které eh, jsou nadřazené nad eh, anglickým právem eh, a právem ostatních států. Anglické právo se vyvíjelo dlouhá několik staletí. Šlo tam o to, jak stíhat ty, kteří byli vinní, ale také tam šlo o to, jak chránit nevinné. A to teď bude touto legislativou úplně zničeno. A ještě bych vám měl vysvětlit, jak to bude eh, fungovat eh, ve dolní sněmovně britského parlamentu. My ještě pořád eh, aspoň dáváme najevo, že jsme přecho, svrchovaný, svrchovaná země. 29. října David Cameron řekl, že se mu podařilo zajistit velký přesun pravomocí zpátky do Británie tím, že Eh, eh, uplatnil tu výjimku z více než 100 opatření, ale nabídl také některé pojistky britským voličům s tím, že eh, nebudou moci být vydáni za něco, co není trestný čin Británii. Řekl také, že soudci budou moci zamítnout žádosti o zatýkací rozkazy. Říkal, že Eh, a několik dalších věcí. Nicméně to rozhodnutí eh, vystoupit z více než 100 opatření není až tak důležité, protože to jsou ne tak důležitá opatření, jsou to duplicitní opatření nebo jsou zbytečná opatření. A vlastně tady o nějaké pravomoci ani tak nejde, to je irrelevantní. A dokonce i příslušný výbor eh, v dolní sněmovně došel závěru, že ta kombinace těho vystoupení a připojení nepovede k žádnému vracení pravomocí do Británie a může dokonce ještě vést k dalšímu předání pravomocí zpátky do Bruselu. To bylo tedy eh, to bylo stanovisko eh, dolní sněmovny. Ano, bude moci eh, být odmítnuto vydání, pokud to není trestní, pokud se to netká trestného činu. Ehm Británii, ale nebude se dotýkat situace, kdyby to bylo spácháno mimo eh, Spojené království. Co se týče zatýkacích rozkazů, tak tam nejde o eh, eh, nějaké konkrétní obvinění. Aspoň tak to funguje v Anglii, kdy je vzneseno nějaké konkrétní obvinění. Nicméně v Evropě funguje 32 kategorie trestné činnosti, které jsou velmi vágní, jako podvod a tak dále. A mnozí Britány Eh, by mohli mít pocit, že obě komory parlamentu jsou plné podvodníků, ale že je není možné obvinit, pokud není vzneseno nějaké konkrétní obvinění. Eh, takže u eh, toho zatýkacího rozkazu bez jakéhokoliv důkazu prima facie by mohl být vydán zatýkací rozkaz. David Cameron říkal, že je možné to vydání odmítnout, ale je tady ještě zásada přiměřenosti Přece eh, není možné, aby vás odvezli eh, do nějaké cizí země jenom kvůli tomu, že někdo ukradl nějaké kolo. Já si myslím, že je to špatné, aby eh, bylo možné vydávat někoho na základě nějakého nevýznamného obvinění a přitom na ní nebyly žádné důkazy. Podle mě to je vlastně úplně jedno, protože pokud žádné důkazy nejsou, tak nikdo nemá být vydáván. A s tím, že lidé by neměli ve vazbě Eh, příliš dlouhou dobu, to se těžko vynutí, protože eh, ve zbytku Evropy, kde eh, ve vyšetřování, na vyšetřování dohlížejí státní zástupci a soudci, není vůbec jisté, jak dlouho v té vazbě můžou být. Na závěr, my tím máme upustit od našeho prověřeného systému anglického práva, máme přejít na úplně jiné zásady a ta největší význam je v tom, že nebudeme mít jurisdikci nad Evropským soudním dvorem a to je stále a stálá změna. Takže tu zákonnost, kterou jsme měli Eh, nahradíme evropským právem. A doufám, že to budete mít na paměti, až se o tom bude hlasovat a budete eh, eh, hlasovat proti přijetí všech těch opatření. Já jsem vůbec nechtěl omezovat demokratickou debatu, spíše jsem chtěl, aby ten čas mezi všechny členy byl rovnoměrně rozložen. Sofí má technickou připomínku, doufám, že to je technická záležitost, jenom jednu větu. Chtěla bych jenom připomenout váženému kolegovi, který říkal, že zahraniční systém práva je vnucován Británii, že britská vláda a britští poslanci se účastnili přijímání té legislativy, takže to není až tak úplně eh, zahraniční. Děk... Nechci, aby to vedlo k nějaké diskuzi. Nebyla to úplně technická připomínka, takže prosím o klid. Takže děkujeme, Sofie, a tím eh, eh, je naše rozprava u konce a já eh, se zase obracím ke komisi a k radě, aby nám odpověděli na ty otázky, které tady zazněly. Nejprve komise. Thank you very much. Děkuji. Já bych možná řekl, pár slov ohledně počtů a toho, kde bychom si stáli 1. prosince. Já bych eh, chtěl zdůraznit, že my jsme dosáhli spolu se Spojeným královstvím v červnu určité dohody, která znamená naplnění eh, úkolu, který eh, máme s, s smlouvy a, a to i v souvislosti tedy s Schengenem a je to konzistentní balíček, co se týče našich povinností ze smlouvy. Ono je to samozřejmě součást takového širšího rámce, ale toto je tedy ten náš úkol ze smlouvy. Co se týče počtů, byly čtyři nástroje, kde komise měla pocit, že je potřeba je přidat na seznam, které, eh, který původně Spojené království uvedlo. Jednali jsme o tom se Spojeným královstvím, dohodli jsme se, eh, týká se to eh, Evropské justiční sítě a důvod, proč ta čísla se různí, je to z několika důvodů, ale je to hlavně důsledek lisabonizace. To znamená, že kdykoliv zákonodárce přijme nějaký akt v rámci Lisabonské smlouvy, tak to nahrazuje někdejší eh, vlastně ten seznam třetího pilíře. Takže proto jsou to trošičku pohyblivé písky, ale a proto to někdy zní trošku podivně. Eh, například eh, evropský vyšetřovací rozkaz je důsledek lisabonizace rámcového rozhodnutí o eh, zmrazení důkazů a proto je potřeba automaticky to upravit na seznamu, proto ta čísla jakoby občas nevycházela, ale je důležité mít jasnou představu o e, rozsahu aký jako celku, ale e, s jistotou to budeme mít e, všechno k prvnímu prosinci a tehdy, jak si budeme mít ten pevný bod. Práce pracují, jak si směřují právě tady k tomu pod vedením kolegů v radě a generálním sekretariátem a 1. prosince budeme mít jasný seznam toho, o čem hovoříme, o, o jaké aký se jedná, které by mělo být, abych tak řekl, normalizované na konci toho přechodného období. A co se týče procedurálních otázek, já to si to beru, eh, píšu si a budu to tlumočit dále. Děkuji. Eh, zástupce předsednictví. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím na otázku, kterou položila paní Indeveld. Eh, paní eh, Indeveld citovala zemi, která poslední má ještě výhradu. Nicméně chci upřesnit, že to je dlouhá diskuse, která začala na jaře tohoto roku. Celá řada států vyjádřila výhrady a pochybnosti, všechny tyto eh, výhrady a pochybnosti už padly a zbyla vlastně jenom poslední výhrada, která se netýká ani tak šengenského bodu, ale spíš mimo šengenského bodu. Ehm, primské rozhodnutí, to je způsob, jakým business, britský business case bude eh, řešen Taky se jedná o britské prohlášení, eh, které figuruje na zápisu eh, Rady pro obecné otázky. Takže pro nás jde o to, aby byla nějaká reciprocita eh, v rámci řešení toho business case. A, takže teď víte všechno Vidíte, že nesedíme se založenýma rukama. Eh, tu poslední výhradu ještě, jak se řešíme, jednání probíhají. My máme důvěru v to, že brzy eh, bude odstraněna, ale nemůžeme pochopitelně předjímat rozhodnutí eh, těch, kteří tu výhradu vyjádřili, ale myslíme si, že se to brzy vyřeší. Děkuji. O, to neříkala paní Intervelt, říkal jsem to já, ale to nevadí. Pokud někdo další se nehlásí o slovo, tak můžeme uzavřít e, rozpravu na toto téma s tím, že parlament má zájem e, jaksi o tyto otázky ale mm, poslanci zmínili tady celou řadu dalších politických témat, která se týkají také vnitrostátní eh, diskuse ve Spojeném království a budeme tu situaci nadále monitorovat eh, z pohledu jiných členských států a legislativní práce v jiných oblastech. Jakožto nikoli předseda, ale můj osobní názor eh, ohledně opětovného zapojení je významná věc, ale to je moje osobní stanovisko, přestože se snažím předsedat tady co nejneutrálněji, takže já podporuji eh, britskou vládu v tomto rozhodnutí opětovného zapojení. Máte ještě technickou, eh, Sofie? Ne, ne, jenom dvě žádosti. Za prvé opakuji, co jsem říkala před chvíli. Ráda bych znala celý přehled. Já rozumím tomu, co říká komise, že se na tom ještě pracuje, ale, ale e, musí mít něco, co už je skoro kompletní. Jestliže to má být hotové do nějakých čtyř týdnů. Takže abychom viděli, co bylo součástí těch bodů, které, kterých eh, toho optautu a do čeho se opět zapojit chce. Já jsem, ehm, já samozřejmě se podívám na webové stránky tady pana kolegy a druhá moje žádost je, že mám pocit, že komise a rada by měly navštívit parlament, ideálně plenárku, aby nás informovali o tom, na čem e, se dohodli a jak se ta diskuse vyvíjí. Protože to jsou ústavní otázky, jak bych tak řekla. Ano, to jsou důležité poznámky a oboje by nám moc pomohlo, jestliže by komise takto učinila, to si tady píšeme. A tím můžeme považovat tuto rozpravu za uzavřenou a přistoupíme k dalšímu bodu. the next, um, the final item this morning. Poslední bod na dnešním programu je písemná otázka k týkající se definice národní bezpečnosti. Máme tady pravidlo 130 jednacího řádu, že otázka má být odpovězena do 6 týdnů. Není-li tomu tak, zapíše se na pořad příslušného výboru. Eh, Sofie položila otázku 27. srpna eh, a komise odpověděla 28. října, takže to bylo po více než šesti týdnech, takže prosím, Sofie, máte slovo. Děkuji. Ono je to poměrně přímočaré. My Eh, přijímáme množství legislativy, opatření, bezpečnostních opatření, opatření na prosazení práva ukazující na národní legislativu a moc eh, nebo někdy jsem přemýšlela o tom, jaká je definice eh, národní bezpečnosti, kterou aplikuje komise. A tak jsem se zeptala komise a oni odpověděli pozdě, že nemají vlastní definici, protože to záleží na členských státech. Takže to mi vrtá v hlavě. Já nejsem právník a jestliže komise činí legislativní návrhy na základě definice, kdy eh, národní bezpečnost může být cílem legislativního návrhu, tak není to divné, že nemáme jednotnou definici toho, co to má představovat a jakého národa, národní bezpečnosti, to tam není definováno. A tak si nemyslím, že by stačilo si, prostě to má definovat členský stát, protože my tady přijímáme legislativu, která platí napříč Evropskou unii. A existuje třeba něco jako bezpečný přístav, o čemž rozhoduje výlučně Evropská komise. E, ustanovení o bezpečném přístavu je odkaz na národní bezpečnost. Tak jak může komise říci, že ale o tom e, má, o té definici má rozhodnout členský stát, jestliže přijímá něco jako bezpečný přístav a odmítá to zrušit, ale to je jiná věc, jestliže nemá právní definici. Národní bezpečnost se používá pro definování rozsahu toho, do jaké míry platí jiná legislativa, čili je to naprosto klíčová věc a považuji o za šokující, že neexistuje jednotná definice. Takže já čekám odpověď. Okay, so, um, gonna... Eh, dobrá, takže si vyslechneme, co komise o tom může říci. Eh, je to eh, téma, které se týká celé řady legislativních textů, kde my potřebujeme mít definici národní bezpečnosti, protože to figuruje v celé řadě legislativních textů. To jenom na vysvětlení, proč je na to kladen důraz. Mm, dobrá, takže se obracíme na právní službu komise, pan Kramer. Kramer. Děkuji, pane předsedo. Váženě poslankyně, poslanci, omlouváme se za spoždění, ke kterému došlo při odpovídání na položenou otázku. Co se týče podstaty, národní bezpečnost je pojem, který je zakotvený ve smlouvě v článku 4 odstavec 2 smlouvy o EU a jak tady zaznělo, je také obsažen v celé řadě legislativních dokumentů. Samozřejmě podobně jako každý pojem v unijního práva, eh, který neodkazuje přímo na vnitrostátní právo, je samostatný pojem a je předmětem jednotné interpretace, eh, o níž v jak jaksi v poslední instanci rozhoduje eh, soudní dvůr. Takže my nemůžeme říci, že definice tohoto pojmu je ponechána členským státům. Ovšem, článek 4 smlouvy o Evropské unii uvádí, jaká je odpovědnost členských států za národní bezpečnost, to tam je pak samostatný text, a potom v sekundárním právu je, se odráží určité omezení unijních pravomocí v této souvislosti. Co se týče položené otázky a odpovědi komise, ta otázka obecně e, zmiňuje pojem národní bezpečnosti a odpověď je také spíše obecného charakteru. Samozřejmě je povinností komise být k dispozici a odpovědět na jakoukoliv další otázku, která by specifikovala jednotlivé aspekty tohoto pojmu, třeba v souvislosti se, se specifickým kontextem sekundárního práva. Děkuji. Děkuji. Sofie, prosím. Zdá se mi, jako kdybych tady otevřela pandořinu skřínku. Je tady eh, čím, čím jako pixel se žížalama. Čím déle zůstane zavřená, tím více namnoží. Takže tato Diskuse, myslím, neodráží význam tohoto pojmu. Pojem národní bezpečnost, samozřejmě, že členské státy jsou zodpovědné za zajišťování národní bezpečnosti na svém území. To se rozumí samo sebou. Ale pojem národní bezpečnost se používá v celé řadě zákonů a mezinárodních dohod. Jako základ pro výjimky z pravidel, základních práv, transparentnosti, e, občanských práv, e, právní ochrany a tak dále. Takže pokud máme základ pro výjimku ze základních práv, tak musíme vědět v rámci právní jistoty přesně, co ten základ pro ty výjimky představuje. Jestliže používáte pojem, který znamená něco jiného nejenom napříč členskými státy, ale také v zemích, se kterými máme dohody, tak eh, velmi často máme třeba mezinárodní dohody, které říkají, že z důvodu národní bezpečnosti můžeme mít třeba výjimku XY, ale národní bezpečnosti jaké země konkrétně? Jestliže se řekne, že se to týká třeba eh, transferu bankovních informací do Spojených států a oni dají nějaké právní záruky, s výjimkou otázek národní bezpečnosti, kdy ta tyto záruky neplatí. To znamená, že národní bezpečnost Spojených států definuje, kdy evropské právo bude nebo nebude platit na mou osobu, no to bych ráda věděla. Jeden jasný případ, to je prostě úkolem komise eh, protože bezpečný přístav rozhodla komise a o tom musí rozhodovat komise, ne členské státy, ne spojené státy, ale komise. Jestliže komise má takový významný legislativní text, nebo jak to nazveme, a komise sama rozhoduje, tak musí být naprosto jasné, jaké právní texty používám, eh, právní pojmy. Takže, pane předsedo, já si myslím, že bychom o tom skutečně měli diskutovat déle a měli bychom trvat na tom, že chceme plnou psana, písemnou odpověď právní služby Evropské komise a klidně se obrátím i na právní službu Rady a parlamentu, eh, protože tyto eh, to je, je opravdu na čase se na definici dohodnout, i kdyby ta definice měla být jako tak, jak platí v členských státech, ale občané mají přesně vědět, kdy ty naše zákony platí a kdy ne. My tu definici prostě potřebujeme. Já chci jenom připomenout, že ušetření týkajícího se NSA, za chvíli ti dám slovo, Jana že definice národní bezpečnosti byla důležitá, protože definice jednotlivých členských států byla, jejich, byla odpovědností členských států podle smlouvy, ale co se týče spolupráce mezi členskými státy, tak tam už to zdaleka není tak jednoznačné. Naopak je to tam o dost komplikovanější. A tady se jedná o mezinárodní dohody, takže je to ještě složitější. A proto potřebujeme, aby bylo jasné. A k tomu, co říkala právní služba. No, myslím, že budeme potřebovat podrobnější a nuancovanější postoj. Takže souhlasím s tím, že je potřeba, abyste to vyjádřili podrobněji. Takže děkuji za to, že jste otevřela to pandořinu skřínku jenom na kousek. Jan. Děkuji, já se znova vracím k té otázce, nebo k té nabídce na podrobnější otázky a mám jich několik, takže bych položil dvě konkrétní otázky, jestli mohu. Protože mám pocit, že pořád tato věc není úplně jasná. Řekněme, že národní bezpečnost se používá jako termín v evropském právním textu. A následně tedy by to, je to jenom národní bezpečnost členského státu Evropské unie? To je má první otázka. A druhá otázka se týče toho, čeho se může národní bezpečnost ve vašem výkladu týkat, když píšete evropské právní texty. Mohlo by se to třeba týkat hospodářských zájmů národních? Mohlo by se to týkat eh, špionáže vládních, u vládních ústavů eh, a vládních institucí jiného členského státu? Ano, a přesně o to nám v té definici jde. Asi k tomu budeme potřebovat trochu delší diskusy, protože si myslím, že to má hluboké dopady. Možná by jste nám na to mohli komise odpovědět. Myslím, že Monika také má otázku, nebo... A potom asi můžeme skončit zhrnutím. Pane předsedo, vážení kolegové, já si myslím, že ta diskuse je tak těžká právě proto, že ten termín národní bezpečnost vždycky se odvíjí od té situace, ve které je ten termín použit. To znamená, že pokud se nacházíme v době, kdy eh, je nějaká teroristická hrozba nebo došlo k teroristickému útoku, tak potom ten pojem národní bezpečnost eh, bude vykládán jinak, nebo ta definice bude jiná než tři měsíce předtím, no tři měsíce poté. Ale otázka je, jestli je možné se dohodnout na nějakých základních rysech, tak aby byla určitá omezení toho termínu, aby to bylo prakticky použitelné, ale myslím, že ta představa je skutečně v tom, že vždycky se ten pojem mění podle toho posouzení té konkrétní situace. A jsou to orgány činné trestním řízení, policie, a obrané různé složky, které vždycky podle té situace musí ten pojem použít na tu konkrétní situaci podle toho, co se zrovna děje nebo jaký zrovna hrozí scénář. A proto si myslím, že diskuse určitě je velmi zajímavá, užitečná, ale i tak bude velmi obtížné nalézt jeden pojem, který bude moci být použit v každé situaci. Yeah, I mean, I agree. Souhlasím. Myslím, že se pouštíme do diskuse o interní, o strategii interní bezpečnosti Evropské unie. A potom musíme používat evropské nástroje a k tomu potřebujeme definici, co znamená národní bezpečnost v tomto kontextu. A opravdu se k tomu budeme neustále vracet. Takže si myslím, že to je opravdu dobrá příležitost se tomu věnovat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že Sophie zmínila tuto otázku. I v tom kontextu, že národní bezpečnost se používá jako záminka. Nejenom u právních textů, ale také u praxe, která ohrožuje uh, svobodu slova a sdělovacích prostředků. Třeba nedávno jsme mluvili o maďarské situaci, eh, kdy jsme se s takovými to věcmi setkali, ale může to být jakákoliv jiná země. Takže když o této otázce diskutujeme, tak bychom měli přesněji definovat minimálně to, co není otázka národní bezpečnosti. Když se na to podíváme z pohledu svobod a politických práv, tak prostě musíme říci, kde je ta červená čára, co prostě zájem národní bezpečnosti neznamená především v oblastech, kde prostě není přípustné, aby byla pošlapávána lidská práva. Ano, hovoří se často o výjimkách z důvodu národní bezpečnosti. Paní Žoli, prosím. Já jsem si říkala, že tato diskuse o bezpečnosti a základních právech nemůže doběhnout, aniž bychom hovořili o určitých dnešních aktualitách. V mezinárodním tisku se píše, že 340 nadnárodních společností neplatili daně v zemi, kde působí. Zvyšuje se chudoba porušuje se bezpečnost ve stavebním průmyslu. A Lucemburg je do tohoto zapojen na základě precedencu Evropské komise. Já myslím, že to je důležitá zpráva a myslím si, že náš výbor by se jí měl zabývat. Nevím úplně přesně, co s tím, Možná by se měli setkat koordinátoři a třeba připravit nějaké usnesení k této otázce. Opravdu hodně to dnes figuruje ve zprávách a myslím si, že to má velké dopady na naši budoucnost a především na otázku základních práv. Zrovna jsem četla před pár dny článek o dětech ve Filadelfii. Prostě tam působí nadnárodní podniky a děti jsou chudé. Třetina dětí ve Filadelfii žije pod Prahem chudoby. A to právě z toho důvodu, že existují dohody o daňovém ráji. A to tež platí pro Lucembursko, které má 340 takovýchto dohod, které byly podepsány v době, kdy byl Juncker premiérem lucemburským. Já jsem viděl jedno z vašich, jeden z vašich rozhovorů na toto téma nedávno, takže určitě to zmíním koordinátoru. Děkuji. Kolegyně a kolegové, pokud jsme tedy uzavřeli diskusi k tomuto bodu, tak jenom požádám právní službu, aby se vyjádřila k bodům pana Albrechta a ostatních. Byla to právní služba komise samozřejmě, nikdy bych to nechtěl po právní službě Evropského parlamentu. To byla moje chyba, to bylo moje přeřeknutí. Takže poprosím vás o vystoupení. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, co se institučního pořádku týče, tak já jsem zde zástupce eh, právní služby, která má v gestci toto téma, nicméně ne jako jediný právní zástupce Evropské komise. Ještě jsem chtěl ale jednou zdůraznit i v reakci na to, co zde před chvílí zaznělo, že přesný význam pojmu národní bezpečnosti může vycházet z kontextu daného nástroje. Takže tady by bylo třeba analyzovat každý nástroj a zjistit z toho, jaká byla vůle zákonodárce. A protože nejsem schopen tady v tuto chvíli zajít do podrobností, tak se mohu omezit jenom na to, že v některých nástrojích tento pojem může mít jiný obsah. A kromě toho také může mít jiný obsah ve vnitrostátním právu a v mezinárodních smlouvách. A mohu jenom zopakovat to, co již jsem říkal, že Evropská komise je ochotna odpovědět na jakékoliv další písemné otázky týkající se potřeby vyjasnění tohoto pojmu. To je samozřejmost a pokusíme se to příště stihnout do termínu. Děkuji. Mrs. Kaufman, did you want to speak? Chcete k tomu vystoupit, prosím? Já jsem si vás nevšiml, omlouvám se. Děkuji po té odpovědi zástupce komise, pane předsedo. Eh, si myslím, že by nebylo úplně špatné, kdyby mm, naše oddělení eh, udělalo analýzu situace ve členských státech, ale také například eh, v rámci OSN, jestli tam nějaké definice existují, abychom se na to mohli podívat celku, si měli tak jistý přehled a potom eh, na základě toho diskutovat, to by určitě bylo užitečné. That, that's an excellent suggestion. I was going to say that. Děkuji, já jsem to chtěl říct v závěru. Takže, dám slovo Sofii, aby udělala závěr, protože ona předložila tuto otázku. Děkuji. Takže pokud bych zhrnula to, co mi řekla právní služba že nevíme, co to znamená, že to v podstatě používáme podle potřeby. To je závěr, prosím, zkus to pozitivně. Pane předsedo, my jsme měli tu diskuse začít, začít před pěti minutami, takže výjimečně jsme na čas. Mně to nestačí. Já nejsem právnička, ale musím říci, že v tomto výboru jsem se naučila několik věcí. A jednou z nich je, že jednou ze zásad právního státu je předvídatelnost práva. Zákony musí být předvídatelné. A vy tady operujete nějakou koncepci národní bezpečnosti, říkáte, že tady úplně nevíte, co to znamená, že ji použijete jinak v každé konkrétní situaci a výsledek je, že to není předvídatelné. A pokud ale potom se národní bezpečnost používá jako důvod pro to, aby částečně byly pozastaveny ve své platnosti určité právní pojmy, tak přestože, nesouhlasí, přestože nemůžu říci, že bych nesouhlasila s tímto mechanismem, tak tento mechanismus musí být předvídatelný. A pokud jenom říkáte, že to vyhodnotíte podle situace, tak já bych ráda věděla, kdo to vyhodnotí. Kdo rozhoduje, že tato výjimka platí, pokud ani neznáme definici toho pojmu. A nebo pokud, a to je možná ještě horší, máme právní úpravu, ve které můžeme mít 28 různých výjimek, nebo dokonce více. Protože to třeba může být národní bezpečnost Spojených států, Ruska, Čína, Bůh ví koho. To je pro mě nepřijatelné. Takže já nespochybňuji zásadu, že určité právní pojmy mohou být ve své platnosti z důvodu národní bezpečnosti pozastaveny, Nicméně potřebujeme vědět, kterou definici národní bezpečnosti jste v daném případě použili. Takže navrhuji následující. Zmiňovala jsem jeden konkrétní případ, případ pojmu bezpečný přístav, který už tak jako tak je poměrně kontroverzní a v podstatě rozhoduje pouze komise. Pokud komise přistoupila na to, že součástí bezpečného přístavu je národní bezpečnost, no tak potom komise předpokládám ví, co zákonodárce měl na mysli, když psal návrh právního textu. Takže chci, aby tento výbor formálně požádal komisi o písemnou a podrobnou definici národní bezpečnosti v rámci pojmu bezpečný přístav a to rychle. A také chci, aby nám komise poskytla širší vysvětlení toho, jak operuje s termínem národní bezpečnost v legislativních návrzích zatím. A očekávala bych, že u jakýchkoliv budoucích legislativních návrhů či návrhu mezinárodních smluv, kde bude figurovat slovo národní bezpečnost, také bude figurovat jeho definice. A to je částečně i naše odpovědnost. A potom také podporuji všechny ostatní návrhy, například, abychom se obrátili na eh, naši právní služba, aby nám k tomu poskytla další podklady. Dobrá, určitě poprosíme také i svou právní službu a umožníme, aby proběhla širší diskuse v budoucnosti. Určitě bude potřeba se podívat i na různé směrnice, ve kterých je tento pojem používán, tak aby byl dobře definován. Takže děkuji. Máte prosím někdo něco do různého? Nemáte, máte? Prosím. Microphone, microphone, please. Pan předsedající. Pane předsedo, když jsme včera hovořili o terorismu, tak jste říkal, že máte určité pochybnosti v tom, jestli neomezujete řečnickou lhůtu jako předseda. Naopak, vy jste velmi dobrý předseda, velmi dobře vedete toto jednání. Ale bohužel musím udělat výjimku a vrátit se k diskusi se včerejšího dopoledne po mém vystoupení jedna z kolegyní využila to, že říkala, že přednáší formální návrh a velmi agresivně reagovala na mé vystoupení. Takže já jsem chtěl vystoupit eh, také, abych odpověděl ze stejného důvodu a bohužel jsem toho nemohl učinit. Chtěl jsem říci jednu věc. My budeme hovořit o morálce Evropy, budeme hovořit o tom, co považujeme za dobro rodiny a dobro společnosti a nevyhneme se tomu. Máme v této souvislosti různé právo v Evropě, eh, což vyplývá z našich různých přesvědčení. Naše kolegyně včera řekla, že má výpověď byla eh, pro ní nepříjemná. Já musím říci, že když mnoho z nás slyší, že morálka Korana Adenaura, de Gasperiho či Schumana. Morální názor, který učil svatý Jan Pavel II., který učinil pro Evropu hodně, jsou diskriminační. Pro nás je to také nepříjemné. Velmi nepříjemné. Jenom já v té zprávě se nebráním diskusy. Já se v této záležitosti nebráním diskusy. jsme připraveni o tom diskutovat a poprosil bych pana předsedu, aby všichni měli v této diskusi stejné podmínky. Buď to se budeme poslouchat a potom každý má právo vystoupit a nebudeme na sebe reagovat příkře a když na sebe reagujeme příkře, tak ten druhý, ta druhá strana má právo odpovědět. Takže bych poprosil o to, aby pro všechny platila stejná pravidla. Ano, děkuji, já myslím, že už jste to říkal asi dvakrát nebo třikrát. Myslím si, že jste včera měl možnost to vyjasnit celkem hlasitě a myslím, že jste to tedy všechno jasně řekl, co jste měl na srdci. A dnes to opět říkáte. Takže já mám za to, že už to prostě není potřeba znova opakovat, ale vy jste to stejně zopakoval. Ale v každém případě a jsem si vyslechl to, co jste řekl. Máte prosím ještě někdo nějaké další připomínky? V tom případě další zasedání bude 10. listopadu 11. I'm going to call the meeting to a close. Uzavírám dnešní zasedání. Já myslím, že jste to řekl celkem jasně. Děkuji.